Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Pánové, zahajujeme naše zasedání. Srdečně vás vítám na našem výboru pro kontrolu rozpočtu. Program máte před sebou a není mi známa nějaká žádost o změnu. A můžete se podívat tedy mm, na, na časopis, a kde máme všechno napsáno a také tady máme přek, tlumočení do jazyků. Máte k dispozici také zápisy e, z ledna až do března pokud tedy nebudete mít nějaké námitky do konce toto zasedání, tak tyto zápisy budou eh, schváleny. Bod 4. Veřejné slyšení boji proti celním podvodům společně s výborem pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Eh, chtěl bych, chtěla bych přivítat srdečně naše spoluspravodaje, mm, tedy z IMKO a z našeho výboru, tady pana Klince a pana Kona takže ti potom eh, převezmou také předsednictví tohoto zasedání. Takže nyní můžeme zahájit toto zasedání. Já bych eh, chtěla říci, že pro náš výbor je to velice důležité téma. A musíme tedy se držet našeho programu. Na posledním eh, zasedání se, jsme se rozhodli věnovat právě této problematice celních podvodů. A proto jsem se domnívala, že by bylo dobré eh, hledat společné řešení s IMCO. Takže bude nám představena studie ohledně ochrany finančních zájmů a boje proti eh, těmto celním podvodům. Dále se bude hovořit o spolupráci s vnitrostátními orgány, které bojují proti těmto podvadům. Já bych chtěla přivítat paní Nurk, která je projektová manažerka a dále pana Van der Pal, který je také vedoucím projektu. Oba vlastně pracují ve společnosti Deloitte ve Spodem království a v Belgii. Takže kdo bude hovořit první? Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, vážení členové výboru, dámy a pánové. Prezentace naší studie. Eh, rozdělili jsme si ji mezi sebe, budu to tedy já a také paní Norx Deloitte eh, UK. Studie, kterou jsme připravili s našimi dvěma týmy, vám má ukázat, jakým způsobem vypadají eh, celní podvody a jak tyto celní podvody Eh, poškozují finanční zájmy EU a jak současný mechanismus spolupráce mezi celními a daňovými orgány a orgány činnými v trestním řízení funguje a jak by tento mechanismus mohl být využit do budoucna. Eh, v tomto ohledu naše studie bude určitě základem pro další diskusy dnes odpoledne a vystoupí tady eh, tedy jednotliví experti. Paní Nurk nejprve vysvětlí cíle, eh, kontext studie, závěry studie a já potom dopodrobná proberu doporučení a budeme mít i také krátký čas na diskusy na konci této části. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, poslankyně, dámy a pánové, děkuji za příležitost zúčastnit se tohoto slyšení a seznámit vás s výsledky naší studie. Jak bylo řečeno, nejprve kontext této studie. Studie se týká dopadu celních podvodů a podvodů z DPH v souvislosti se cly na rozpočet EU a také se týká efektivity spolupráce mezi daňovými a celními orgány v boji proti těmto podvodům celní poplatky a příjmy z DPH tvoří dvě třetiny příjmu rozpočtu. A ten, ta poslední třetina vychází z hrubého národního důchodu. A pokud dojde k poklesu příjmů z cel a DPH, a to i v případě, že to je dáno podvody, e, tak se to kompenzuje příspěvky na základě HND od členských států ten podíl cel eh, a příjmu z DPH eh, v letech eh, neustále klesal a pravděpodobně částečně i kvůli podvodům. Naše studie měla čtyři hlavní cíle. Za prvé posoudit současnou úroveň celních podvodů a podvodů z DPH, za druhé posoudit kanály, kanály spolupráce při řešení těchto podvodů, za třetí posoudit činnost komise v boji proti podvodům a za čtvrté formulace doporučení pro zlepšení situace. Studie probíhala od září 2018 až do konce ledna letošního roku. Naše analýzy a doporučení eh, vycházejí tedy z kancelářských výzkumů, z pohovorů s institucemi, jako je Evropská komise, Účetní dvůr a OLAF, a také jsme vedli rozhovory s eh, celními a daňovými orgány pěti států Belgie, Estonska, Itálie, Německa a Řecka. A nyní představím závěry naší studie. Prvním úkolem bylo zkoumat dopady celních podvodů na rozpočet EU. Po podrobném výzkumu jsme dospěli k závěru, že celková částka z podvodů, i kdybychom ji chtěli odhadnout, je neznámá. Narazili jsme na mnoho individuálních případů, ale nebyly dostatečné pro to, abychom mohli extrapolovat a odhadnout celkovou částku podvodů v EU. Problém je v tom, že není dohodnutá metodika, pro měření eh, celních nedoplatků. A není ani metodika výpočtu. Skutečně by bylo třeba začít touto metodikou, eh, což samozřejmě sebou nese určité výzvy v oblasti zhromažďování údajů. Eh, není dostatečná kontrola Eh, před riziky celních podvodů eh, v stále mezinárodnějším obchodě, včetně elektronického obchodu. Nicméně orgány si uvědomují tyto výzvy a snaží se bojovat s novými typy podvodů. Pragmaticky se soustředí na ty nejrizikovější oblasti, jako jsou celní eh, řízení a k tomu se dostanu za chvíli. Celní řízení 42. Také se naše studie zabývala vlastnostmi eh, formátu těch podvodů a také slabými stránkami celních kontrol, díky nimž eh, je možné podvody realizovat. Pokud jde o kontroly, zjistili jsme, že efektivita celních kontrol je různá stát od státu. To znamená, že není žádné jednotné vymáhání cel na vnějších hranicích EU. Nicméně eh, ta kontrola je tak silná, jako je silná u toho nejslabšího článku. A zdá se, že podvodníci dobře vědí, jaký eh, vstupní bod si mají pro účel celních podvodů vybrat. Celní orgány mají mnoho úkolů, které musí plnit a často mezi jejich prioritami stojí výše bezpečnost než výběr cel a DPH. Nepomáhá ani to, že zadržování cla ve výši 20 nesouvisí se skutečnými náklady na výběr a orgány tedy váhají se zavedením náročnějších kontrol čistě k daňovým účelům. Pokud jde o dovozní podvody, Členské státy se snaží řešit eh, podvody z DPH, to je takzvaný podvod celního řízení 42. Toto konkrétní řízení se má podívat, používat v případech, kdy se zboží dováží do jednoho státu, ale potom se přepravuje do jiného cílového státu. DPH by se měla zaplatit v tom cílovém státě, nikoli v dovážejícím státě. A v tom podvodném schématu zboží se ale nikdy nedostane do cílového členského státu, alespoň neoficiálně po dovozu se někde vypaří a žádná DPH se nezaplatí. A to znamená potom ztráty na clech. Ve studii eh, jsme provedli případovou studii týkající se Eh, přístavu Pireus v Řecku, který je údajně hodně využíván právě pro takovéto podvody. Probíhá mnoho vyšetřování, takže ještě nelze dospět k závěrům, ale eh, došlo k náhlému šestinásobnému nárůstu dovozu přes tento přístav a to je asi věc, která by se měla prověřit ale to byla pouze jedna případová studie pro jeden přístav, takže ani to není dostatečné k um, nějakým obecným závěrům. Uh, dovozní podvody mají různé podoby, mají různé fiskální dopady. Například je to podhodnocení Cla i DPH se vypočítávají z deklarované hodnoty, takže podhodnocení vede ke ztrátám. A podhodnocení se těžko řeší na hranicích, protože to vyžaduje přístup k dalším údajům o hodnotě transakce, například údaje o platbě. Dále, nesprávné zařazení zboží, eh, to má vliv na cla. Eh, ale některé zboží podléhá i snížené sazbě DPH, to znamená, že špatné zařazení také vede ke ztrátám na DPH. Také je možné cla platit na základě země původu. To znamená, pokud se falzifikuje uvedení země původu, zase ta placená sazba je nižší. A samozřejmě největší riziko je nenahlášení zboží, nedeklarace zboží, kdy to zboží Eh, končí na trhu bez uvedení jakýchkoliv údajů. Studie dále zkoumala spolupráci mezi různými úřady a efektivitu této spolupráce. Dospěli jsme k závěru, že jsou různé možné kanály spolupráce, ale zatím nejsou dostatečně využívány pro boj proti celním podvodům. Nicméně Identifikovali jsme některé formy spolupráce, které dobře fungují v přeshraniční spolupráci. Například to je Eurofisk, což je síť, která umožňuje efektivní výměnu údajů, tak aby bylo možné včas zjišťovat podvody a eh, orgány členských států si toho velice cení. A druhým příkladem je Celbet, což je spolupráce 11 členských států. Zaměřuje se především na boj proti celním podvodům na východní hranici EU. Spolupráce s mezi celními a daňovými zprávami se určitě ještě může zlepšovat, stejně tak spolupráce mezi národními orgány a orgány EU, zvláště u těch daňových podvodů. Ale našli jsme pozitivní tendence a nárůst takovéto spolupráce. Konečně jsme hodnotili činnost komise při posilování e, spolupráce na boji proti podvodům. Komise si uvědomuje význam a rozsah problematiky a snaží se bojovat s podvody. Posílila pravomoci OLAFu a také vznikl Úřad Evropského veřejného žalobce neboli EPO. To jsou věci, které mají velký potenciál. Jednou z velkých výzev pro komisi je nedostatek angažovanosti ze strany vlád členských států, což může souviset s nedostatečnými pobídkami v systému. Nicméně eh, existují i oblasti, kde se vyžaduje větší nasazení Evropské komise, například měření eh, celních nedoplatků. Tím se dostávám k závěru prezentace, to jsou doporučení a toho se zostí zase kolega Johan. Děkuji, Aili. Pokud jde o doporučení, tak ty jsme rozdělili mezi obecnější doporučení ohledně toho, jak lépe řešit ztráty na clech způsobené podvody a také jak zlepšit eh, kanály spolupráce. Co nám chybělo, když jsme se dívali na celní podvody, je měření těchto celních nedoplatků. Je třeba vytvořit nějakou metodiku. To by skutečně mělo být prioritní, protože když můžete změřit ty celní nedoplatky, můžete potom také lépe komunikovat o jejich významu a získávat zdroje na řešení eh, těchto podvodů, clech. Tak to je určitě doporučení, které bychom tady chtěli nadnést. V oblasti DPH už taková metodika existuje, měla by se to tady rozšířit i na cla. Druhá věc, ty celní postupy eh, by určitě eh, využili lepší dostupnost údajů tak aby celní úřady měly lepší přístup k údajům o transakcích, o finančních transakcích, které souvisejí s přeshraničními pohyby zboží. To už je součástí návrhu o poskytovatelích platebních služeb, který už je na stole, ale bylo by třeba propracovat ještě nějaký mechanismus a počítačové systémy, které by potom zpracovávaly tyto údaje a používaly je ke zjišťování podvodů. A za třetí, myslíme si, že také potřebujeme řešit takzvaný eh, forum shopping, to znamená tu volbu příslušnosti, abychom pobídli národní daňové a celní orgány k lepšímu boji proti těmto podvodům, Eh, jedná se například o část eh, celních poplatků, které jsou zadržovány, které by se mohly využít právě na boj proti podvodům. Pokud jde o kanály spolupráce, už eh, některé mechanismy jsou zaváděny, vznikají v posledních letech a této souvislosti si myslíme, že je tedy především třeba dobře tyto mechanismy využívat. Určitě je třeba větší nasazení ze strany článských států, aby tyto mechanismy používali a aby prioritně dávali zdroje na tyto jednotlivé mechanismy. Také existují osvědčené postupy, které už se dají využít. Aili už mluvila o Eurofisku. kdy Eurofisk dělá i věci, které se dotýkají celních procesů v oblasti elektronického obchodu, v oblasti toho řízení 42, ale určitě by se to mohlo eh, rozšířit obecně i na celní postupy. Třetí bod to je eh, soustředění se na vymáhání, i když ty, ten podvod je zjištěn, tak vymáhání těch eh, prostředků nebo vymožení je poměrně malé ve srovnání s tou částkou, která mm, byla získána podvedem a je tedy eh, důležité zlepšit vymáhání těchto eh, nedoplatků. Je to důležité i pro boj s podvody s trestnou činností a v této souvislosti vytvoření úřadu EPO by mělo k tomu hodně pomoci a mělo by to zajistit větší úspěch v boji proti celním podvodům. Takže taková jsou doporučení, která se soustředí na nové mechanismy ale pak eh, tady je také každodenní práce. Je třeba, aby současné mechanismy pro spolupráci celních orgánů i s Evropskou komisí se lépe vyvíjely a umožnily lepší bilaterální i regionální eh, spolupráci celních orgánů. To je asi nejlepší prostředek v boji proti organizovaným celním podvodům. Děkuji vám za čas, který nám byl vyhrazen. Nevím, jestli nechat prostor pro otázky nyní nebo v pozdější fázi. Uh, eh, já, že si uděláme čas na konci na otázky. Takže mnohokrát děkuji za velmi zajímavé, za zajímavou prezentaci, za doporučení a mezi tím přišel i pan Klinc, takže budeme pokračovat. Und že máme tady první panel a sice jedná se o boj proti celním podvodům, současné výzvy. A tady bych chtěl přivítat srdečně pana doktora Petra Kellera, který pracuje eh, na celním úřadě v Německu a dále pana Sigvitvera, který eh, pracuje v rámci odboru německé policie. Takže prosím. Mnohokrát děkuji, paní Gresle, děkuji pane Kone, pane Klinci, Hmm. jako odbory bychom zde mohli vystoupit. Samozřejmě máme velice dobrou spolupráci s našimi odborovými partnery. Co se týče kolegů z firmy Deloitte, tak bych jim chtěl poblahopřát k jejich studii a pokusím se v mém čase, který je krátký, se zaměřit na praktické aspekty boje. Minimálně budu hovořit o jednom členském státě, tedy o Německu. A Eh, pokusím se to porovnat právě s výsledky této studie. Podle mm, Evropské smlouvy všechny členské státy jsou, eh, stojí to ostatně v článku 3, všechny členské státy jsou povinni eh, provozovat vyhodnocení rizika, takzvaný mm, riziko management. Takže tady bylo nějaký problém, takže já začnu znova. Co se týče praktických postupů boje proti podvodům, tak bych chtěl se odkázat na článek 3 smlouvy o Evropské unii, kde jsou členské státy vyzvány k tomu, aby byly schopni rizikově vyhodnotit, vyhodnotit dovozy a vývozy zboží. Komise předložila návrhy v tomto ohledu a minimálně Německo, a pouze za tento členský stát mohu hovořit, Německo neustále sleduje všechny přicházející údaje, které se týkají všech druhů zboží bez ohledu na způsob dopravy přes moře, vzduchem nebo po silnici. Tato data jsou vyhodnocovány a ve Spolkové republice Německo je to zorganizováno tak, že celní orgány se zaměřují a mají přístup ke všem údajům, které se eh, týkají podvodných aktivit, pokud tedy jsou tato data k dispozici. A to znamená, eh, vyhodnocujeme jednotlivá rizika, která se týkají konkrétních druhů zboží. Takže tak funguje tento mechanismus. Celkem celní zpráva v Německu, zvláště v našem kriminálním úřadě, má také speciální management, který se Eh, vztahuje na rizika, která souvisejí s lokalizací jednotlivých konkrétních typů zboží, které představují zvláštní nebezpečí, například drogy, léčiva. Eh, v podstatě si můžete stanovit šíři těchto rizikových eh, výrobků. Takže zde aplikujeme rizikový management, to znamená, že informujeme celní orgány ohledně těchto rizikových pro- produktů a vytváříme si určitý žebříček priorit. To je tedy systém, eh, který v podstatě musí pokrývat obrovské množství dováženého zboží. A je samozřejmě velmi obtížné zde tedy detekovat eh, to konkrétní podvodné zboží. Co se týče správného eh, naměření eh, cel a správného vybírání cel, tak eh, tady se musíme soustředit na obtížné druhy dovozního zboží. Tady jsou stanoveny zvláštní druhy cel, protože samozřejmě velice často dochází k tomu, že se zde uvádějí jiné typy eh, zboží a tyto rozdíly představují často 40 až 70 Například máme antidumpingové cla, kde toto hraje velkou roli. Takže každý jednotlivý členský stát se musí mm, jaksi vyrovnat s těmito zvláštními druhy cel, jako jsou například tato antidumpingová, antidumpingové cla. Rizikový management je samozřejmě eh, velmi dobrá příležitost poskytnout relevantní informace všem kolegům. Ta studie mm, zde uvedla, že v podstatě není zatím jasné, jaký objem prostředků byl předmětem těchto podvodů. Pokud to chcete <laughs> zjistit, tak musíte udělat studii právě mm, v té šedé zóně, tedy v té tmavé zóně. To znamená, my samozřejmě víme pouze e, ty informace ohledně vybíraného cla ale pravdou je, že zvláště tedy v eh, kriminalistických ústavech se zabýváme také jakými si přibližnými mm, odhady ohledně toho nevybraného eh, cla. To byla jenom malá připomínka na okraj. Jakým způsobem toto vše se promítá do celního řízení v souvislosti se stanovením rizik a také s kontrolami, které tady probíhají tak abychom mohli porovnat eh, předkládané informace. Často se dochází k tomu, že úmyslně se uvádějí zkreslené údaje, to samozřejmě sebou nese trestní dopady. V Německu máme tu šťastnou situaci, že máme mm, celkem uspokojivou strukturu celních služeb, to znamená máme centrální službu, kde pracuji já, zde budou vlastně eh, soustředovány všechny postupy vyšetřování a pokud to bude nutné, i naši, na naší úrovni můžeme eh, působit eh, z našeho centra. Takže opět tedy se zde používá řízení podle tedy 42. To znamená, že se jedná o určité zjednodušené řízení během dovozu, alespoň tak je to stanoveno v příslušném zákonu. Je možné také je nutné vycházet také z toho, že všich, všechny subjekty tedy v mezinárodních transakcích zaplatí veškeré poplatky, které jsou povinné ve svých členských státech. To představuje pro každý členský stát eh, výzvu. Členské státy a také Evropská komise musí komunikovat a snažit se odhalovat tato rizika a vypracovali eh, je to nařízení 904, je to nařízení, které stanovuje právě normy pro to, aby toto řízení číslo 42 bylo možné, to znamená, aby bylo možné uplatnit eh, toto nařízení. Podle praxe můžeme také konstatovat, že tyto centrální normy spolupráce s členskými státy a s komisí otázkách eh, boje proti podvodu na té správní úrovni představují vynikající nástroj v souvislosti s tím řízením 42, zvláště co se týče 515, tam se jedná o spolupráci s komisí, s ALAFem. Já eh, velice eh, rád říkám, že kdybychom neměli OLAF, tak bychom si ho museli eh, vymyslet, protože eh, OLAF může zajistit rizikový management na evropské úrovni eh, z hlediska soustředování těch informací. Takže OLAF je jedno z nejlepších zařízení, pokud tedy vycházíme z zde správného předávání těch eh, základních informací. Samozřejmě, že orgány činné v trestním řízení také hrají velkou úlohu. Já mohu hovořit pouze za Německo, my máme také svého partnera v podobě Europolu. A mm, to znamená, že mm, tady nejenom kompetence těch jednotlivých členských států, ale je zde také vlastně jedno centrální evropské místo, s kterým můžeme spolupracovat. Takže já mohu konstatovat, že mezinárodní spolupráce v současnosti má velmi dobrou úroveň. A teď několik eh, připomínek eh, k těm doporučením této studie. V současnosti se diskutuje o směrnici z roku 2006, eh, která vlastně mění směrnici ohledně obradu, obratu a dále se to týká také 42. A e, samozřejmě to e, také zahrnuje výsledky pracovní skupiny, která se zabývá daněmi. Německo se velmi intenzivně účastní těchto prací. A co se týká těch pobídek, tak tady za Německo mohu říci, že Německo nevychází z toho, že by finanční pobídky ehm, vedly Eh, k tomu, že by eh, členské státy měly větší úspěchy z hlediska odhalování těchto podvodů, zvláště co se týče těch paušálů. Ale musím říci, že co se týče měření těch nedoplatků, tak tady Německo vyvíjí obrovské úsilí pro to, aby zavčas a předstihu odhalovalo tyto odhady. Co se týče Eurofisku, tak musím říct si principiálně, že je to dobré zařízení. Je možné si zde vyměňovat informace s, eh, s Europolem, s Frontexem a s komisí. Týká se to samozřejmě také té odpovídající pracovní skupiny, která o tom diskutuje. Pak je tady otázka EPPO. To je evropská iniciativa, od které si slibujeme, že vše se hodně zlepší. Škoda, že některé členské státy jak si nevystoupili, ale v podstatě nejsou součástí tohoto projektu EPPO. Eh, takže to je škoda, protože jinak bychom měli mít jednotný, jinak bychom měli úplně jednotný právní rámec a toho tedy nedosáhneme v tomto případě. Takže co se týče eh, materiálního vybavení EPO, tak to samozřejmě musí ty členské státy nyní vyřešit i z hlediska kompetencí, protože jsou tady určité hraniční případy a eh, musíme zde řešit tedy otázku těch příspěvků a e, vlastních zdrojů. To je vše, co bych k tomu řekl. E, Německo určitě se bude zasazovat za zlepšení těch mechanismů boje proti celním podvodům. Děkuji za vaši pozornost. Děkuji, pane doktore Kellere. A nyní bude hovořit e, pan Vitver. Děkuji za vaše pozvání a děkuji za to, že také GDP, tedy policejní eh, odbory mají možnost zde vystoupit. Já bych eh, chtěl vás pozdravit eh, za pana Bockenhofra, který je naším předsedou, který by mým prostřednictvím se chtěl, vám chtěl poděkovat za to, že máme možnost vystoupit. Samozřejmě, že již jméno našich odborů německé policie ukazuje, že se snažíme tedy bojovat eh, proti mm, bránění eh, trestného řízení. My se zabýváme tedy celními řízeními, spolupracujeme také s odpovídajícími službami, tak jak o tom hovořil pan Keller. Zde ta struktura je podobná policii, ale eh, není to policie v pravém slova smyslu. Takže tato služba je v podstatě speciální, zvláštní policií, ale není policií pravém slova smyslu. To znamená, že naše služba postupuje podle německých předpisů, které se týkají policejních zásahů, ale z právního hlediska nejsme policií a také nemáme ani status policie. Pokud se nyní podíváme na mezinárodní souvislosti, tak mm, musíme zde uplatňovat předpisy 515 a také úmluvu, která eh, platí v této oblasti. Dále eh, musíme tedy uplatňovat eh, také nařízení, které se vztahuje na výběr cel a e, dále musíme dodržovat také úmluvy ohledně trestní spolupráce v mezinárodním měřítku. Pokud se podíváme na každodenní průběh spolupráce mezi celní zprávou a trestním řízením, tak musíme poznamenat, že kompetence v rámci členských států jsou ošetřeny různě. Většinou trestní řízení je kompetencí policie, dále v některých členských státech celní přestupky a odpovídající řízení eh, spadá pod orgány které nejsou policií, jsou to jiné orgány. A tyto různorodé situace stěžují spolupráci mezi členskými státy v rámci každodenní spolupráce. Máme české státy, kde jsou zodpovědné policejní orgány a zde vznikají určité potíže z hlediska výměny informací mezi celními orgány a policejními orgány. Nebo lépe řečeno, je nutné vyvinout mnoho energie na to, aby se některým členským státům, a já hovořím za Německo, vysvětlilo, že v podstatě de facto se jedná o policejní orgán, ale formálně nikoliv. Zde vznikají určité problémy, eh, dochází k protahování a k stěžování, vymáhání a dále mm, se neuplatňuje odpovídající úmluva. Je nutné pak žádat o e, soudní právní spolupráci a to je velmi náročné a namáhavé. Takže i to brání v uplatňování té relevantní úmluvy. Naše e, orgány zdůrazňují nutnost zajistit širokou intenzivní evropskou spolupráci, tak aby bylo možné bojovat proti rozsáhlé kriminalitě. To je naprosto mm, zásadně důležité. A z našeho hlediska eh, úspěch můžeme zajistit pouze tehdy, pokud eh, budou ty jednotlivé struktury Eh, vyrovnány a mm, budou podobného druhu. Eh, v Německu máme také eh, takzvanou možnost vytvořit finanční policii. To by byl orgán, který by byl součástí ministerstva financí. Máme tady hlasy pro i proti. Víte, že například v Itálii Guarda del Finanza je vlastně policií v rámci ministerstva financí a je to velice úspěšný a dobře fungující systém. Jak řečeno, proto, aby boj v celé Evropě byl úspěšný, a tady hovořím také o trestním řízení v rámci celních podvodů, tak je nutné, aby struktura vyšetřovacích a trestních orgánů eh, byla sjednocena. Musíme vytvořit eh, takové orgány, kde každý jednotlivý členský stát bude kompetentní, ale je nutné, aby eh, tento společný orgán v jednotlivých členských státech spolupracoval s podobnými orgány v jiných členských státech, tak aby nedocházelo k zbržďování a k snižování efektivity boje proti těmto celním podvodům. V podstatě tím jsem dokončil svoje vystoupení. Děkuji vám, že jsem měl tuto možnost zde přednést naše stanovisko. Děkuji. Ano, já vám všem také děkuji. Děkuji vám, že jste prakticky až na minutu dodrželi tento čas. Na závěr těch tří panelů budeme mít ještě příležitost v podstatě z toho udělat určité závěry, ale již nyní je jasné, že čím více zabýváme touto otázkou, tím je to složitější. A je jasné, že skutečný úspěch bude zaručen pouze tehdy, pokud ty členské státy se svým způsobem vzdají té svrchovanosti v některých oblastech a budou ochotní spolupracovat a vyměňovat si všechny informace. To bohužel není zaručeno a tady nás čeká ještě práce v budoucnosti. A teď se dostáváme k druhému panelu, je to Policy Development and Best Practices. Tady máme zástupce Evropského účetního dvora, pak tady máme zástupce World Customs Organization a OLAF. A jsem eh, rád, že mohu hned předat slovo paní Evie Lindström. Thank you very much and thank Děkuji mnohokrát. Děkuji za pozvání na toto veřejné slyšení. Děkuji také kolegům z Deloitu za zajímavou zprávu. Já zodpovídám tedy za kapitolu výnosů eh, v účetním dvoře. Takže eh, konkrétně se tedy zabývám právě eh, otázkou cel ve financování Unie a ehm, problematikou podvodů v oblasti celní. Na podzim roku 2018 jsem také eh, předložila dvě, eh, zprávy ke dvěma stanoviskům. Eh, jednak to bylo k Evropskému programu pro boj s podvody a za druhé ohledně nařízení OLAFu se spoluprací, ohledně spolupráce s EPO. i v souladu tedy s eh, otázkou efektivnosti eh, vyšetřování OLAFu. Takže asi se shodneme na tom, že eh, boj proti podvodům stále probíhá, je potřeba tedy hodnotit rozsah, důvody a povahu těchto podvodů. Máme to jak na straně tedy výnosů, tak výdajů Samozřejmě to nepoškozuje pouze finance EU, ale také to snižuje důvěru v naši schopnost eh, dohlížet nad, eh, na peníze daňových poplatníků. Takže dnes se tedy podíváme na otázku celních podvodů. Eh, na začátek vám řeknu, co tedy účetní dvor v této oblasti dělá. Potom se podívám tedy na rozsah takovýchto podvodů a Mm, potom navrhnu také, co bychom mohli udělat. Eh, v, tedy, abychom proti tomu úspěšně bojovali a potom se ještě podívám na to, co s těmi některými výzvami, které zde zazněly. Účetní dvůr eh, postupuje velmi aktivně v oblasti cel. Mm, udělali jsme si analýzu eh, práce komise v eh, oblasti tzv. post clearance v roce 2014 a 15, pak eh, to, na to jsme navázali v roce 15 a 16. Eh, ukazovali jsme například na problematiku podhodnocených textilů z Číny, také jsme předložili do, doporučení, co se tedy týče různých odchylek v dovozních tocích, v nedávné době jsme také předložili zprávy, ne, nejnovější roce 2015, která se zaměřila na DPH, ale také i celní problémy. Pak jsme měli speciální zprávu v roce 2017, to je taková komplexní analýza e, této problematiky a předložili jsme celou sérii doporučení a na podzim 2018 jsme eh, podali zprávu o otázce eh, informačních systémů v oblasti cel, což je velmi důležité, pokud chceme bojovat eh, proti podvodu v této oblasti. V tuto chvíli vypracováváme zprávu o e-commerce, kde vlastně jde eh, o otázku nízkohodnotných zásilek, takže to tam důkladně rozebereme. Takže jaký je rozsah celních podvodů, to je velmi dobrá otázka a je velmi těžká, těžké zodpovědět. Už o tom hovořili kolegové z Deloitu. Vůbec není lehké na tuhle tu otázku odpovědět. My jsme se obrátili na komisi o její odhad a do posud nemáme žádnou kompletní, komplexní studii, která by tedy předložila opravdu spolehlivá čísla. Víme ale, že ten rozsah pravděpodobně je velký. Mm, například eh, v roce 2013 až 2017 ty podhodnocené textily, tam vlastně jsme přišli asi o 2 miliardy eur. Takže to je jasné, to jasně ukazuje, že tady v téhle oblasti musíme dělat více. Mm, víme, že tedy eh, máme eh, takzvané eh, data mining, které může být velmi efektivní v této oblasti jako nástroj pro to, abychom lépe objevovali, detekovali tyhle podvody v celní oblasti. Mm, a tenhle graf, ačkoliv to není dobře vidět, ale ukazuje vlastně vývoj v sedmičlenských zemích těch podhodnocených dovozů Takže potom vlastně i po zásahu OLAFu eh, se to trošku zlepšilo ve většině členských zemí. Eh, stále ale eh, to přetrvává jako problém, zejména tedy ve Spojeném království, kde dokonce došlo k navýšení objemu. Proč? UK nepodniklo požadované kroky Už to tady zaznělo, že celní unie je řetěz řetězec a vlastně je jenom tak silný jako její nejslabší článek, takže pokud jedna země ne, mm, nerealizuje eh, potřebné kroky, to má potom dopad na eh, eh, toky vlastně jak dovozu, tak vývozu. Jak z Číny nebo i do z jiných zemí. Takže tohle to je tady příklad toho, jak je důležité pracovat s daty, eh, sbírat eh, eh, všechny potřebné údaje. vytěžovat ty data. Tedy. Takže ty výzvy. Naše speciální zpráva z roku 2017 poukázala na to, že ačkoliv výnosy, tedy, které se dostávají do evropského rozpočtu, Přesto tedy členské státy mají eh, nízkou ekonomický, ekonomický zájem na to, aby eh, tuhleto problematiku eh, důsledně řešili, mm, co se tedy týče zejména výběru cel. A kromě toho, zatím máme 28 celních zpráv, jak už jsme u upozornili tedy na, ten, eh, na tu problematiku UK, tak se ukazuje, že tady opravdu ten nejslabší článek ehm, potom může eh, samozřejmě ovlivnit celý ten řetězec. rovnováha taky mezi rychlým proclením zboží a eh, ehm, snižováním rizik. To je prostě určitá výzva pro celní zprávy, aby našli tu rovnováhu. A Důležitý závěr tedy je, že moderní eh, informační systémy jsou zásadně důležité pro to, abychom to vyřešili. A jak tedy říkáme ve zprávě 26 roku 2018, ještě jsme příliš vzdáleni tomu, abychom měli informační systémy a databáze, které opravdu umožní efektivní analýzu rizik. Zatímco tedy eh, to proclení probíhá rychle. Takže mnohokrát děkuji za pozornost. Děkuji také, Říkala pan předseda. Já hned mám pár otázek, abych lépe pochopil tu situaci. Vy jste zmínila, že celková ztráta eh, kvůli podhodnoceným tedy těm textilům, které se dostávají do UK, je, eh, jsou dvě miliardy. Tak když se teďka podívám na jiné členské státy, když to propočítáte nebo spočítáte dohromady, kolik to bylo celkově? aspoň nějaký hrubý odhad. To má první otázka, druhá otázka. Můžete identifikovat ehm, členský stát 2 a 3 v tom grafu. Děkuji za otázky. Takže zaprvé my jsme nedělali odhad eh, toho rozsahu a Ono no, je opravdu velmi těžké, jak už jsem říkala, najít spolehlivé studie, která na to dají dobrou odpověď. A já tady opravdu musím postupovat opatrně, takže nemám odvahu tady mm, nějak eh, si troufnout eh, na nějaké odhady, ale říkám, to, to, co jsme viděli v UK tady, nebo ve Velké Británii, to tady pokazuje na to, že ten rozsah asi bude poměrně velký. A eh, v tom grafu tedy se septal na ty země, a to je Slovensko a Česká republika, země 2 a 3. Takže v těch zemích podhodnocené zboží kleslo po eh, vykonání té operace. Děkuji mnohokrát. A nyní pan Pažupaty Pandaj z Světové celní organizace. Prosím, máte slovo. Dobré odpoledne, pane předsedo. Dámy a pánové, je pro mě velkou ctí Eh, pohovořil o tomto velmi důležitém tématu. Eh, mnohé už bylo řečeno, co se tedy týče eh, podvodů v celní oblasti a já tedy se chci podívat na takovou globální perspektivu, na pár věcí, které tedy v VCO teď děláme. My Pohlížíme na eh, podvody, eh, na celní eh, podvody jako fiskální a nefiskální. Tohle to je samozřejmě propojené a mm, navzájem to tedy má finanční dopad. Třeba na finanční zájmy dané země nebo celého regionu. A kromě tradičních celních podvodů jako třeba podhodnocení, eh, různé klasifikace, tak eh, my tady vlastně vidíme problematiku v oblasti e-commerce. Eh, máme zde prostě nové výzvy, pokud se snažíme bojovat proti celním podvodům. A my se tedy samozřejmě snažíme řešit a pochopit um, kontext Eh, jakési vzorce eh, chování, eh, co je potřeba změnit v těch řetězcích, abychom zlepšili tedy proclení těch v dodavatelských řetězcích a abychom samozřejmě zajistili, že jak clá tarify, tak ehm, daně jsou vybrány. Hmm. Tady mám taky odrážku Darknet, eh, temný net a nelegální obchod, eh, ztráta výnosů. Můžeme mít taky legitimní ztráty, protože prostě eh, jsou třeba zásilky o nízké hodnotě, které opravdu v skutku jsou tedy pod nějakým prahem. A potom samozřejmě můžeme mít záměrného podhodnocování, aby to potom tedy prošlo pod tím Prahem. Eh, takže eh, tady potom dochází k velkému ztrativosti v řadě zemí na celém světě. Eh, my jsme tedy zveřejnili zprávu k tomuto tématu. Kromě toho taky zveřejněme různé typologie podvodů, Každý rok vlastně máme zprávu o nelegálním obchodě, tam ukazujeme zase ty vzorce toho, co se tedy na světě děje. Kromě výnosů se zaměřujeme na otázku bezpečnosti, eh, pašování drog, ehm, praní špinavých peněz, ehm, Řada studií také ukazuje, že hodně mm, těch mm, nelegálních finančních toků samozřejmě se nějakým způsobem eh, potom napojuje na, na celní podvody a ztráty v eh, oblasti tedy, které výnosů. Eh, tady máme problematiku také kulturního dědictví, které, se kterým se nelegálně obchoduje. Kromě toho se nelegálně obchoduje s eh, nebezpečným zbožím a hm, tady vlastně všude máme eh, ztrátu výnosů eh, a to vlastně tedy i v oblasti, kde máme, kde očekáváme určité výhody z volného obchodu. Takže opravdu, zejména tedy ten e-commerce eh, roste tam tedy, eh, to je vlastně obraz, kde opravdu roste také nelegální obchod a ty, ty ztráty. Co se týče některých iniciativ VVCO, my jsme zveřejnili takový rámec standardů, abychom usnadnili eh, přeshraniční e-commerce hledáme také různé alternativy mm, výběru eh, cel u těch eh, mm, zásilek s nižší hodnotou a mm, taky prostě se snažíme sledovat nějaké trendy eh, toho nelegálního obchodu. Už máme také vlastně jakýsi komplexní rámec, který má zajistit, aby vlastně veškerý obchod probíhal legálně abychom zajistili i efektivní eh, vybírání cel. Pro nás tedy vlastně takovou centra, takovým centrálním přístupem je vy, vyhodnotit eh, komplexně eh, rizika, předložit jakousi komplexní zprávu rizik na základě různých elektronických údajů a za posledních několik let se prostě zaměřujeme hlavně na to, že eh, máme dostatečně kvalitní údaje a to včasně. Ještě před eh, tím, než zboží eh, dorazí, a tak, abychom potom mohli zajistit, že vlastně všechno tedy proběhne legálně, že se vyberou, že se vyberou cla, že je to ve správné hodnotě a tak dále. Už tady někdo hovořil o těžbě dat, data mining. A tady máme různé eh, možnosti, jak eh, sbírat a analyzovat data. No, ono samozřejmě v digitalizovaném světě je to teď mnohem jednodušení, můžeme používat různé metodologie. A tady vlastně nejde jenom o trendy a vzorce, ale i o to, že se snažíme předpovídat budoucnost. Kromě toho máme taky síť eh, pro vymáhání eh, cel. Máme i vlastně takovou globální síť v téhle oblasti, kde se vyměňují informace a zase eh, získáváme data z celého jaksi, ekosystému dodavatelských řetězců. Už jsme si vyslechli třeba o platebních datech, finančních datech, to je velmi důležité. Samozřejmě je to propojeno s celními podvody. Takže vývoj technologií je velmi důležitý, je to velmi důležitý aspekt a technologie tady tedy vyhrajou velmi důležitou roli. My jsme taky iniciovali, iniciovali projekt, kde jde vlastně o výměnu eh, vlastně i toho vybavení ehm, tady vlastně nám jde o odhalování eh, domácích eh, podvodů a pak máme blockchain, to je zase nové téma. I tady jde vlastně o to, abychom dosáhli větší visibility, zviditelnění tady v tom dodavatelském řetězci, abychom našli ty primární zdroje a eh, dostali se k tomu vlastně, odkud pochází ty podvody. Ano, už tady dost hovořilo o výměně informací, to je určitě něco, co v, eh, o čem už hovoříme na, na VCO celé, celá desetiletí. A tady tedy jde opravdu o to, že už eh, celou řadu těch eh, desetiletí pracujeme na vývoji různých systémů, jak se vyměňovat data a Samozřejmě eh, právě výměna tedy eh, eh, mm, informací v celní oblasti byla pro nás obrovsky důležitá za posledních několik let. Určitě to vedlo k dobrým výsledkům, už jsme zveřejnili řadu takových případových studií, ta, ta oblasti, můžete to najít na naší webové stránce a ono by to možná časem mohlo vést i ke společným operacím. Takže, pane předsedo, to je tedy z mé strany všechno v tuto chvíli a těším se na otázky. <clears throat> Uh, Děkuji. Nyní dávám slovo Filipu Kermodovi z komise, který nám řekne, co považuje za relevantní politický vývoj právě na úrovni EU. Prosím. Thank you very much. Děkuji. Ano, soustředím se na politický eh, vývoj a pokud jde o samotnou politiku eh, boje proti podvodům, to tady pak odprezentuje pan Rebling z OLAFu. Hned úvodem bych chtěl říci, že celá tato otázka podvodů nás velice znepokojuje také. Z nás znepokojuje vazba mezi podvody a právním rámcem, který zavádíme. Máme celní kodex Unie, který se provádí od roku 2016. chtěl bych říci, že modernizace celních právních předpisů má za cíl vytvoření silnějšího režimu v EU, e, větších záruk. Jsou tady kritéria pro zjednodušení cel a také je snaha o zavedení plně digitalizovaného systému v EU, tak aby jednotlivé státy mohly být eh, propojeny. Jak víte, měli jsme trochu problémy s načasováním, zavádění výpočetních systémů. Nadále pracujeme na tom s členskými státy, protože věříme, že budoucnost kontroly ucel vyplývá především z toho, jak členské státy zvládnou tok dat tak aby mohli dělat kontroly založené na rizicích. Na konci roku 2016 komise zveřejnila sdělení o zprávě e, a řízení, kdy každé dva roky bychom měli informovat e, o stavu činností v celní unii. A snažíme se vždy tam soustředit na ty nejzásadnější věci, abychom také zajistili kontinuitu Eh, politik v oblasti celního kodexu Unie. Podporují to i finanční programy, mluvím o nich proto, že se blížíme k novému víceletému finančnímu rámci. A to jsou samozřejmě důležité aspekty, které podporují jak členské státy, tak komisy v jejich činnostech. Financují spolupráci mezi členskými státy a eh, zajišťují, aby celní kontroly skutečně fungovaly. Druhou částí eh, těch činností, o které už hovořili další řečníci a je to vysoko na našich, mezi našimi prioritami, to je vazba mezi DPH a celními řízeními. Jedná se především o podvody z DPH při dovozu. Je třeba posílit právní předpisy v této oblasti. Myslím, že můžeme být spokojeni že to, co se zavedlo pro to řízení, celní řízení 42, by mělo znamenat velké zlepšení eh, kontrol jejich účinnosti. V právních předpisech se soustředíme na spolupráci mezi celními a daňovými orgány, tak aby obojí tyto orgány mohly vykonávat svou úlohu, aby podvodníci netěžili z nedostatečné komunikace mezi těmito orgány. Pak máme také právní předpisy v oblasti elektronického obchodu. V dřívější zprávě, která tu dnes zazněla, už byla právě zmínka o e, rizicích e, při těchto dovozech. Nové právní předpisy v oblasti DPH se snaží tomuto bránit. Samozřejmě to vyvolává otázky ohledně kontroly do budoucna vzniká takové nové paradigma kontrol. Pokud se jedná o velké subjekty nebo takzvaný eh, one-stop shop pro dovozy. A chtěl bych k tomu ještě dodat, že pokud se zbavíme toho eh, minima 22 eur, tak to znamená, že budeme mít údaje o všech dovozech bez ohledu na jejich eh, hodnotu. A to je samozřejmě důležité, protože nám to vyjasní obrázek o situaci. Pro nás je důležité především zvládnout ty eh, toky údajů do budoucna. Celní orgány nemohou fyzicky kontrolovat každou jednotlivou zásilku, která překračuje hranice. A jedna z nejdůležitějších změn v této souvislosti je změna z loňského roku, kdy došlo k dohodě o takzvaných, takzvaném kritériu finančního rizika. Celní orgány při kontrole vycházejí z hodnocení rizik, ale to by mělo fungovat obdobně v celé EU. A tento zmiňovaný právní předpis by měl právě toto zblížit, protože se definují kritéria, která se zavedou eh, v elektronických systémech pro hodnocení rizik v členských státech. Mělo by to být spuštěno v létě letošního roku a chceme ve spolupráci s členskými státy to tady zavést co možná ne, nejefektivněji. V souvislosti s tímto kritériem finančního rizika a se zaměřením kontrol pak máme postup takzvaného autorizovaného hospodářského subjektu, což eh, je vlastně myšlenka, že ten obchodník bude vyhodnocen jako důvěryhodný a s členskými státy pracujeme na dohledu nad tím, jak to funguje v praxi. E, blížíme se ke měsíci květnu. V tom okamžiku veškerá oprávnění, která byla udělena podle předchozích právních předpisů, se budou přehodnocovat a budeme mnohem bedlivěji sledovat, do jaké míry uplatňují, se uplatňují správně ta pravidla týkající se těchto autorizovaných hospodářských subjektů, aby to opravdu byly subjekty co možná nejdůvěryhodnější a aby díky tomu celníci se při kontrole mohli soustředit na jiné rizikovější subjekty. Také eh, se hodně věnuje pozornost eh, takových pokynů týkající se celního eh, ohodnocení byla tady zmínka o problematice podhodnocení zboží. Také se snažíme poskytovat aktualizované dokumenty během roku, které se týkají vodítek pro členské státy při provádění auditu. Protože se nejedná jenom o dovozy, ale i o další eh, celní kontroly po, po proclení zboží a zmiňoval jsem ty autorizované hospodářské subjekty, tam máme celý program činností s členskými státy, jejichž smyslem je posilovat nejen samotný tento proces, ale i důvěryhodnost tohoto postupu. Autoři studie hovořili o významu osvědčených postupů, to je Eurofisk a Celbet. My jsme spokojeni zvláště s tím Celbetem, to je celní expertní skupina financována z celního programu 2020. Jedná se o spolupráci zemí na východní hranici a právě takovýto typ spolupráce musíme podporovat. Jenom abych vám trochu ukázal, o co tam jde. Tyto státy sdílejí informace z analýzy rizik. Dále mají síť všech eh, pohraničních eh, kontrolních pracovišť. Eh, umožňuje to tedy velice úzkou spolupráci nad rámec centralizované spolupráce, kdy něco přijde ze zhora a pak eh, to jde dolů. Pokud jde o Eurofisk, to je mechanismus, který funguje pro DPH. V současnosti se zaměřujeme na to, aby práce expertů Eurofisk byla propojena s prací kolegů OLAFu a také Europolu. A konečně, pokud jde o Eurofisk, také tady máme návrh, který už byl zmíněn dříve, to je přístup k platebním údajům. To považujeme za důležitý aspekt, který by mohl posílit kontroly. Celá otázka elektronického obchodu vyžaduje skutečně důmyslný systém kontroly. A moje poslední poznámka. V souvislosti s údaji obecně jsme bedlivě naslouchali tomu, co říkal účetní dvůr, který měl velice relevantní komentáře k celním postupům. A víme, že tady je především problém se zaměřením na konkrétní eh, problémy v souvislosti s pohybem zboží a my si toho opravdu bedlivě všímáme. Ještě k tomu chci říci, že do budoucna kritickou otázkou bude především posílení spolupráce s třetími zeměmi, abychom zajistili, že budeme mít údaje i z dalších zdrojů, které nám pomohou při kontrolách. Tak tím asi skončím, pane předsedo. Děkuji. Ještě než předám slovo dalšímu panelistovi dovolte jednu otázku. Víme, že politický vývoj, právní předpisy, to je jedna věc, ale konzistentní provádění, to je věc druhá. Vy jste členem komise, máte tedy z toho titulu pocit, že u podvodů se cly a DPH jsme na tom, mm, jsme stejně úspěšní eh, jako v jiných politických oblastech, nebo je tomu jinak? To je asi velice těžké posoudit, ale mohu říci, že cítíme velký smysl pro spolupráci mezi členskými státy v oblasti cel. Já jsem v minulosti působil i v jiných e, útvarech komise a tady vidím, že tady je opravdu soustředění na společný cíl. Ale v mnoha členských státech je problém s nedostatečnými zdroji. A také je tady nedostatečná e, viditelnost významu úkolů celní zprávy, eh, což je dáno i tím, že ty úkoly celních zpráv jsou velice různorodé. Oni musí řešit celou řadu různých věcí. A je třeba, abychom si uvědomili, že jedním z důležitých eh, úkolů eh, celníků jsou právě úkoly, úkoly finanční, obhajoba finančních zájmů Unie. A myslím, že tedy v této oblasti je třeba ještě udělat hodně práce. Neděláme si v této věci žádné iluze. Děkuji. Bude hovořit Georg Rebling, který bude hovořit za OLAF a bude eh, hovořit o opatřeních boje neproti podvodům v celní oblasti a v tabákové oblasti. Takže, pane Rebling, máte slovo. Děkuji za pozvání do této diskuse. Je tady před námi důležité téma a jsem rád, že Olaf k tomu může přispět. Chtěl bych také pochválit autory studie, protože ten dokument je opravdu velice kvalitní. Chci jen připomenout, že Olaf má dvojí úkol – máme zabraňovat podvodům e, s fondy, máme tedy speciální vyšetřující e, mandát. Víte, že OLAF je jediným vyšetřujícím orgánem v EU, ale také musíme vytvářet politiky nebo dodržovat politiky v této oblasti a na to se tedy soustředím ve své prezentaci. a doufám, že vám budu moci ukázat, že používáme celou škálu nástrojů, které máme k dispozici pro tento důležitý úkol. Some of the button. Ah. There you go. Of course, the most important element is Nejdůležitější samozřejmě je, abychom měli aktualizovaný rámec boje proti podvodům. Pan Keller z německé celní zprávy už o tom hovořil. Je to vlastně nástroj na nařízení 51597 o vzájemné spolupráci. To se průběžně aktualizuje. Stejně tak musíme aktualizovat i své nástroje. Přednedávnem eh, vstoupilo v platnost aktualizace tohoto nařízení a díky tomu teď vlastně eh, pokrýváme 95 kontejnerové dopravy. Můžeme sledovat fyzickou dráhu těchto kontejnerů, což je určitě důležité pro sledování eh, podvodů se zemí původu například. Další nástroj, o kterém už hovořili kolegové, je to, že nefungujeme jenom interně, ale také v mezinárodním kontextu. My průběžně jednáme s třetími zeměmi a teď máme už takto pokrytou velkou část světa. A je tedy důležité, aby potom mohly celní orgány členských států spolupracovat s OLAFem ve vyšetřování různých případů. Třetí nástroj je z nedávné doby. Poprvé máme konkrétní nástroj proti pašování, je to takzvaný protokol FCTC, který se zaměřuje na eh, nezákonný obchod s tabákovými výrobky. Tento nový protokol vstoupil v platnost v září loňského roku, už 50 mluvních stran ho ratifikovala a Mělo by to zlepšit kontrolu dodavatelského řetězce, eh, zjišťovat trestné činy a podporovat mezinárodní spolupráci. Další nástroj, který máme k dispozici, eh, to je koordinovaná činnost s členskými státy. V oblasti eh, tabákových výrobků komise zavedla akční plán, který se na to zaměřuje a tam je celá řada nejrůznějších iniciativ, politických opatření, operativních opatření, opatření, které se soustředí na nabídku nebo na poptávku a mělo by to tedy znamenat koherentní reakci na tento jev. Na této konferenci už bylo zmíněno, že teď se snažíme vytvářet novou metodiku, která by umožnila měřit takovéto celní e, úniky, a to i se zaměřením na obchod s tabákovými výrobky. A já si myslím, že to, co vyplynulo z té zmiňované studie, může být určitě velice poučné v této oblasti. Zdá se, že ta prezentace někam zmizela z obrazovek. Well, then I just carry on um, in my presentation. Já budu tady pokračovat dál. Nevím, kam ta prezentace se ztratila. Anyway, uh, item number five, uh, we are... Takže uh, pátým nástrojem to jsou počítačové platformy. Máme tady portál AFIS, který má v celosvětově 8800 uživatelů. Mělo by to zlepšit spolupráci, uh, je to počítačová databáze, která informuje o operacích, je tam kódovaná komunikace, jsou tam databáze, je tam také databáze pohybu kontejnerů, jak jsem o tom hovořil. Dále šestá položka. Před dvěma roky jsme spustili novou iniciativu o sdílení analýzy údajů. Mnoho řečníků tady zmínilo význam toho, abychom byli schopni lépe vyhodnotit všechny ty údaje, které máme dnes k dispozici ve spolupráci s experty členských států. To je iniciativa, která začíná být velice zajímavá a je to určitě důležité, abychom mohli sdílet eh, informace s eh, kolegy z členských států. Za sedmé bych chtěl zdůraznit, že teď máme eh, automatický monitorující nástroj pro sledování pohybu kontejnerů. Tento nástroj sleduje tedy itinerář eh, kontejnerů a porovnává to s nahlášeným, eh, nahlášenou zemí původu. Eh, osmý nástroj máme laboratoř tabákových výrobků a to je tedy nezávislá laboratoř. A díky této laboratoři můžeme Například tabákové výrobky vyráběné v sedmi členských státech porovnávat v rámci vyšetřování. V případě, že tabákové výrobky eh, jsou třeba někde zabaveny, tak pak tomu můžeme sledovat původ a zjistit, zda tady je nějaký společný distributor. Eh, dále OLAF eh, je aktivní i v různých operacích, včetně celních. Účastníme se společných celních operací spolu s členskými státy nebo s třetími zeměmi. Spolupracujeme s kolegy ze Světové celní organizace, z Europolu. Je několik operací každý rok. A Výsledky jsou takové, že můžeme intenzivně mezinárodně spolupracovat třeba s partnery z Ázie, a důležitým výsledkem je také zabavené zboží. Tady bych chtěl zmínit operaci starou tři roky, operace Renegade, která se soustředila na náhradní díly na auta. Spolupracovali na tom azijské i evropské země po dobu dvou let a následující, eh, s následujícím výsledkem. Během tohoto období jsme zabavili 70 tisíc náhradních dílů na auta, ale v souvislosti s tím i třeba padělané hračky, žvíkačky, sluneční brýle a další položky. A také dokonce 60 kg kokainu. Takže vidíte, že eh, opravdu to padělání je často navázáno i na další kriminální činnosti. Také jsme měli eh, společnou operaci na eh, zajištění eh, nezákonně obchodovaných výrobků z Kašmíru. Další bod. Nechceme se soustředit jenom na dodávku, ale také i na poptávku dokud lidé kupují nezákonné výrobky, tak vždycky je bude někdo ochoten pašovat. A proto teď se snažíme systematicky měřit a kvantifikovat eh, poptávkovou stranu. V oblasti nezákonného obchodu s tabákovými výrobky jsme mm, před třemi roky udělali první výzkum Eurobarometru, abychom zjistili, jak široká veřejnost toto vnímá. Například 14 pouze 14 respondentů se domnívá, že nezákonný obchod s tabákovými výrobky je hlavní zdroj příjmu organizovaného zločinu. Myslím, že tím už jsem vyčerpala svůj čas. Na závěr chci říci, že Komise opravdu hodně posílila své snahy, více podporuje členské státy v boji proti podvodům. Výsledky přicházejí, máme nové mm, právní nástroje, počítačové nástroje, sdělíme eh, analýzu a v příštím finančním období se předpokládá i finanční podpora členským státům v tomto důležitém úkolu. Děkuji. Rebling. Díky, pane Reblinge. A než předám tuto funkci kolegům, tak bych se chtěl na něco zeptat. Tady jsme viděli, jaký druh podvodu existuje. Bohužel ti zločinci si vymýšlejí nové triky a nové postupy. Podle vašeho názoru, jak to probíhá v čase? To znamená, je zde stoupající tendence, nebo je to stabilní, i když to asi není uspokojivé nebo zabírají ta opatření, která mezi tím byla přijata? Ehm, tlumí to trošku? Nebo stále je to v podstatě jaksi exploze eh, těchto podvodů? Děkuji, je to velice složitá otázka. Já bych chtěl tady zmínit dva trendy, které směřují různými směry. Například ve své prezentaci jsem mluvil o nezákonném obchodu s tabákovými výrobky, kde se objevují veliké ztráty pro členské státy i rozpočet EU. Zaznamenáváme stabilizaci, neli přímo pokles v těch množstvích, e, která byla zabavena. Zlepšujeme e, celní e, spolupráci ochranu hranic a je tedy možné, že se nám daří lépe bojovat s tímto nezákonným obchodem, takže bráníme pronikání tohoto nezákonného obchodu do EU. Ale tím vlastně se ten problém přenáší někam jinam. Za druhé, když se podíváme na exponenciálně rostoucí obchod, tak je jasné, že objemy obchodu e, prostě naskakují o, o velká čísla každý rok a A tím, jak se tady ten obchod takto vyvíjí, tak samozřejmě se ten problém nějak nezmenší. Já, vielen Dank, Herr Rüblin. Mnohokrát děkuji, pane Rablinge. A nyní tedy bych přešel na třetí panel a velice srdečně bych vítal zde Tony Thielen eh, ze firmy Smith Detection a pana Kristiana van der Warena, který je generálním ředitelem belgické celní zprávy. Srdečné, srdečně vás vítáme. A těším se na vaše vystoupení, takže pane Týlen, můžete začít. Hmm, vážený pane předsedo, autoři a členové Evropského parlamentu, já vám děkuji za tuto příležitost, kterou máme, abychom s vámi hovořili o technologiích, které můžeme v současnosti rozvíjet. Jak technologie, které vlastně jsme chtěli nasadit vlastně v dohledné budoucnosti z hlediska toho boje. Co je Smith Detection? To je jedna z největších společností, která se zabývá mm, vlastně těmito záležitostmi na evropské úrovni. A já bych tedy stručně představil, jaké máme tady technologie současnosti a budoucnosti a jakou jsou tady klíčové prvky. V každém případě potřebujeme spolupracovat s celními zprávami a jsem velice rád, že tady je tato příležitost, abychom znovu stvrdili tuto spolupráci na různých, v různých kanálech, tak jak to bylo zdůrazněno dnes. Takže několik slov k Smith Detection. Co děláme? My jsme globálním lídrem pro aplikaci těchto technologií, z hlediska vybavení celních zpráv, z hlediska screeningu a vysledování obchodních řetězců v leteckém průmyslu, v bezpečnostních oblastech a v obraně. A to, co děláme, je vlastně chránit společnost před podvody. Může to být pašování, mohou to být další různé hrozby, v současnosti toxické eh, látky, bomby, exploziva a tak dále. Takže jaké technologie eh, poskytujeme těmto eh, celním spolu zprávám? Jsou to technologie, které jsou hlavně vyráběny ve Francii, v Belgii. Máme asi tisíc zaměstnanců, které se zabývají touto činností. controls eh, system seems increasingly inadequate. Takže eh, v podstatě se snažíme reagovat na nové rizika, zvláště v souvislosti s e-commerce a s přezraničním obchodováním. A to je vlastně naše eh, poslání. Jsme v podstatě asi 7 našich příjmů eh, jsou vlastně znovu investovány do vývoje a mm, jaksi výzkumu, tak abychom mohli eh, reagovat na všechny eh, hrozby, které se tady mohou objevovat. Takže hm, ty hrozby samozřejmě se dále vyvíjejí, nejenom na hranici, ale tak, jak to bylo již zdůrazněno, je tady mnoho hrozeb v souvislosti s e-commerce, to znamená s poskytovateli služeb, Eh, souvisí to také eh, zvláště z hlediska obchodování s Azií, to už také bylo zdorazňováno. To znamená, eh, my se musíme vlastně odpoutat pouze od řešení na hranici a musíme se jaksi zaměřovat na širší závěr. Takže můžete se podívat, že my poskytujeme různé typy technologie z hlediska kontejnerů, z hlediska používání na letištích, to znamená, ať už je jakýkoliv prostředek, tím se to sem dostává. Používáme v podstatě tři technologie. První technologie, kterou bych chtěl zdůraznit, je používána eh, celou řadou celních eh, zpráv. Eh, týká se to kontejnerů a je to X-Face systém podstatě máme tady nízkoenergetické i vysoenergetické řešení. Nízkoenergetické řešení je používáno pro malé balíčky a vysokoenergetické řešení je používáno pro kontejnery, to znamená na hranici a přístavech. E, může to být mobilní systém nebo fixní aplikace. Tady bych vám rád ukázal jeden příklad toho, jak to vypadá. A tady to je tedy velký software a pak jsou tady různé komponenty, které v současnosti jsou používány. Eh, je to automatická detekce té hrozby nebo pašovaného zboží Máme tedy tyto screeningové technologie, které velice rychle eh, detekují eh, tyto hrozby. Eh, můžeme tedy okamžitě vlastně zaregistrovat tuto hrozbu. Je to vysoce senzitivní technika. Používáme spektrometry anebo mm, eh, ultrafialové záření, vše vlastně je schopno detekovat toxické nebo chemické nebezpečné látky a eh, můžete také skutečně cítit tyto eh, nebezpečné látky. To, co zde vidíme, je výsledek používání této technologie už celou řadu let. To znamená, mohou to používat celní zprávy předtím, než otevřou vlastně dané kontejnery. A teď bych se podíval na tu další, třetí technologii. Je to digitální technologie. O tom již hovořilo několik řečníků přede mnou. Takže podíváme se na hardware. Je to materiál, který byl eh, vyvinut a eh, opírá se o eh, data a o informace, které samozřejmě mohou pomoci při rozhodování o tom, který kontejner bude zkontrolován a který nikoliv. Takže eh, samozřejmě i tady je v zájmu všech zemí, aby se podělili o informace, aby využili těchto technických eh, platform. Jak už jsem řekl, my také používáme tedy umělou inteligenci proto, aby eh, ta, to rozhodnutí padlo rychleji a aby bylo jaksi více podložené a e, mohly by celní zprávy toto pak e, využívat sami. Jak je příklad té umělé inteligence a způsobu, jakým jsme to používali? My můžeme automaticky například e, detekovat zbraně díky právě tomuto systému. Také některé baterie, které jsou nebezpečné v letadlech, i ty mohou být detekovány předtím, než se dostanou na palubu letadla. Spolupracujeme s celními organizacemi také z hlediska cigaret, z hlediska zbraní, které jsou skryty ve vozech. Teď další slide. Tady bych chtěl eh, zdůraznit některé příklady Vidíte ty červené eh, čtverce, kde byly detekovány právě některé zbraně automaticky. Kdy se snažíme učinit eh, ten krok vpřed na základě těch informací, které máme ohledně převáženého zboží, to znamená, aplikujeme tento and deep learning a snažíme se samozřejmě také porozumět těm vzorům a zjistit, které kontejnery by mohly obsahovat pašované zboží nebo nebezpečné zboží. Pak bojujeme samozřejmě také proti kybernetické kriminalitě. E, to znamená, musíme vždy spolupracovat s lokálními orgány zde v Evropě tak abychom zajistili, že v budoucnosti budeme mít eh, správné standardy, které se budou používat. Takže co tady, eh, o co tady jde, o jakou výzvu zde jde? Eh, my chceme mít velký závěr ohledně detekce nebezpečných zbraní, biologických, radioaktivních zbraní a samozřejmě snažíme se také odhalit pašované zboží. My se dovnímáme, že toto vše je možné pouze, pokud máme eh, velmi úzkou spolupráci s celními zprávami, protože eh, tady tato technologie vyžaduje, abychom se podělili o informace. Eh, takže tuto technologii nemůžeme vyvíjet pouze in-house takzvaně, ale musíme ji vyvíjet společně s těmi celními organizacemi tak, abychom mohli skutečně detekovat ten materiál, o který těm celním zprávám jde. Pak bych chtěl ještě eh, něco zdůraznit, co jsme nedělali v minulosti. Eh, my eh, rozvíjíme například Seaboard projekt, bylo to velmi úspěšné a Eh, chtěli bychom tady zintenzivnit spolupráci s celními zprávami, pokud to je možné. Takže já bych na závěr mm, řekl, že jsme ochotní eh, diskuso, diskutovat s těmi, kteří přijímají rozhodnutí a přejeme si spolupracovat co nejvíce v budoucnosti celními zprávami, tak aby jim tato technologie mohla zde v Evropě pomáhat. Takže tím končím a velice rád odpovím na vaše otázky. Ja, vielen Dank, Herr Thielen. Vielleicht eine kurze... Děkuji. Takže ještě jenom malinkou otázku, než to dám dál. Je váš podnik schopen spolupracovat také s vnitrostředními celními zprávami, to znamená podporovat je z hlediska IT technologie i v oblasti bezpečnostních eh, záležitostí. Je to důležitý bod? Mimo mikrofon. Excuse me. So the answer is yes, we do, and we do have... A... Uh, no, my to děláme, samozřejmě někteří z nás v rámci těch projektů spolupracujeme s těmito celnicemi. Takže máme takzvaný project lanings, to znamená, tam máme data mining, zvláště z hlediska nákladů, e, jsou to lodě, silnice a tak dále. A tam e, skutečně spolupracujeme z hlediska potenciálního rizika a také se nám, e, nám jde o detekci narkotik. Tady spolupracujeme s některými celními zprávami. E, zvláště z hlediska technologií, které mohou odhalit menší množství těchto látek. Takže my to děláme. E, ještě bych chtěl e, říci, že tady musíme opět hovořit o údajích, o datách. Zatím je to individuální iniciativa, která je rozvíjena a bylo by dobré samozřejmě, kdyby ta technologie velice rychle přešla na také trh. Vielen Dank. Děkuji. Tak. A nyní dám slovo panu Van der Warenovi, ale nejdřív do, než eh, nejdřív, než dostanete slovo, tak máte ještě eh, určitý film, který tady chcete ukázat.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 This was a very good publicity for Olaf. So. okay, thank you, Mr. Chair. So, uh, I'm... Děkuji. Eh, pane předsedo, já přejdu tedy na svoji prezentaci. Yeah, that's it. Uh, already explained by uh, Philip Germot. Jak to eh, vysvětlil Philip Dermot, eh, Samozřejmě my se musíme snažit chránit finanční prostředky Evropské unie a musíme usnadňovat obchod, ale musíme zajišťovat a chránit. A to je čím dál důležitější. A je zřejmé, že roku 2016, když došlo v Bruselu k teroristickému útaku, tak i my jako celní zpráva jsme museli sehrávat svoji roli v tomto boji. Ale máme celou řadu poslání a každý den, bych řekl, eh, nám přibývá další úkol i na evropské úrovni, například kulturní dědictví, otázky, eh, které se točí kolem oceánu, to je také záležitost, kterou musíme sledovat. Takže Tady jsou výzvy, které rostou. To znamená, objem obchodu roste. Musíme čelit eh, velkému pašování cigaret a 50 tun kokainu bylo zabaveno eh, minulý rok. Je zde velký dovoz těchto látek do Evropské unie a bohužel také do Belgie. Takže jaké jsou technologie, které používáme? Máme tady různé typy technologie. Tady to jsou hlavní. Z operativního hlediska na jedné straně máme radiační monitory, to je mm, obrovský projekt, eh, který jsme vyvinuli také ve spolupráci s USA. A Antwerpách máme tyto skenery, které mohou kontrolovat kontejnery. A dále máme uh, jak From Smith detection. rengenové zařízení a týká se to těch velkých přístavů, jak jsem vysvětlil. To znamená, kontrolujeme radioaktivitu, Eh, tady to zajišťujeme 100% v Antwerpách. Dále v souvislosti eh, s, eh, s, s těmito radiologickými kontrolami máme fixní a mobilní zařízení. Tak jak jste viděli v tom filmu, tam právě bylo jedno to zařízení, které bylo zafinancováno OLAFem. A je to pro nás opravdu velký nástroj, který Eh, může identifikovat, eh, kde je nutné eh, učinit tyto kontroly z hlediska finančních podvodů. Jak jsem již vysvětlil, máme, dosáhli jsme výsledků. To znamená, máme tady takzvané podpůrné kamiony, které jsou mobilní. Ale máme tady také problémy. Máme tady eh, problémy se screeningy, které jsou potom analyzovány různě v těch jednotlivých členských státech. To znamená, že v několika členských státech dochází k tomuto technickému screeningu a pak Členský stát rozhodne o tom, co si pořídí. Do toho vstupuje tedy rozpočtový aspekt. Také jde o to, aby na tyto jednotlivé projekty se soustředily nezbytné finance, ale to probíhá zatím velmi uspokojivě. Co se týče mm, také problematiky veřejných zakázek, to je také problém, s kterým bojujeme. Belgie například u firmy Smith zakoupila tři tyto dva inspektory, tři ve, eh, z Nizozemsku, další byly zakoupeny v Německu. A tady tedy si kladu otázku, proč není možné mít jakýsi soustředěný evropský nákup, který by nám zjednodušil tyto postupy pořizování těchto zařízení. Ta, ta zařízení jsou využívána, máme dobré výsledky, a co se týče toho technického screeningu a veřejných zákaze, zakázek, tak eh, belgická celní zpráva si klade otázku, zda by nebylo možné zde soustředit eh, tyto postupy na evropské úrovni. My jsme eh, zadali studii, která byla financována Podpornými eh, útvary Evropské komise a týkala se technologie a měli jsme velmi dobré výsledky. Ale podle mého názoru bylo by vhodné postupovat ještě dále tímto směrem, zvláště z hlediska Antwerp, kde je velký tok legálního zboží. A eh, kam směřují také drogy. Takže bylo by dobré, kdybychom mohli zadat eh, studii na úrovni Evropské komise která by se zabývala tím, zda všechny ty kontejnery, které vstupují a vystupují z Antwerp, zda by nemohly být tedy zkontrolovány tímto skenerovým zařízením vlastně stoprocentně. Tady se hovořilo o umělé inteligenci a je tedy důležité, abychom zohledňovali eh, tyto technologie a jejich poslední vývoj protože to nám umožňuje získat miliony eh, obrazů, které eh, potom jsou vyhodnoceny eh, počítačem. Ale tato technologie zatím není ještě k dispozici. Ta je teprve ve vývojovém procesu a eh, vlastně se na ní pracuje v soukromém sektoru. Samozřejmě, že to souvisí také s finančními prostředky Evropské unie. Ale aspekt bezpečnosti mm, evropské společnosti je velmi důležitý. Eh, například jsem zaregistroval, že v Číně dochází k masivním investicím do této oblasti. Univerzity pracují na této problematice. A to umožňuje realizovat úspory právě díky eh, umělé inteligenci. Můj kolega již uvedl, že umělá inteligence vyžaduje miliony a miliony dat a také vyžaduje velmi intenzivní práci techniků. A toto bude možné na naší úrovni pouze, pokud spojíme naše síly a poskytneme podnikům ty požadované snímky, které právě budou moci využívat principu umělé inteligence. Konečná zpráva bude k dispozici koncem dubna. Je to evropský projekt, takže Eh, bude možné seznámit s tímto projektem také komisi, parlament. Děkuji. Ja, vielen Dank. Thank you very much. Děkuji. Takže nyní přejdeme k otázkám a odpovědím, tedy k debatě. Já na začátek hned položím sám otázku. máme problém, že informace sice existují, jsou k dispozici, ale často se tedy nedostanou ke všem, kteří by si je přáli, že nedochází k dostatečné výměně těchto informací. Takže eh, obracím se na kolegu z tedy eh, německého celního úřadu. Jak si myslíte, že je pravděpodobné, že v budoucnosti se tohleto změní mezi členskými státy, že tedy dojde k vlastně doporučením e, vlastně těch e, osvědčených postupů, že dojde k jakési harmonizaci celních struktur. Možná nejdřív komise tedy. Děkuji. Otázka, kterou nadnášíte, je velmi široká, takže asi v první řadě musíme říci, že jsme si vědomi toho, že potřebujeme mít nástroje, že tady samozřejmě máme nejrůznější právní eh, cesty, jak vyměňovat informace. My jsme se tomu věnovali eh, také vlastně ve spolupráci eh, celních a daňových orgánů a my poslední době pracujeme také hodně, nebo pracujeme hodně na tom, jak spolupracovat s orgány činnými v řízení a Tady vlastně tedy jde o otázky celní, eh, eh, otázky vymáhání a otázky právní. Takže tohle to všechno potřebujeme řešit společně, pokud musíme se dopracovat k té řádné výměně informací. Tady vlastně to platí i o tu výměnu, eh, jak jste o tom vyhovořil, vlastně otázka interoperability nejrůznějších systémů, včetně interoperability policejních systémů a celních systémů v některých konkrétních oblastech já si myslím, že existuje ochota eh, sdílet informace v řadě oblastí, ale Někdy je tam prostě určitá zdrženlivost ehm, eh, právě, která vychází z nedostatku právních základů pro to Někdy taky samozřejmě to jsou územní otázky a Akteři vidí, že mají nějaký společný úkol, který, kterého chtějí dosáhnout. Já jsem tady eh, se eh, detailně tomu nevěnoval, případně nevěnoval jsem se těm programům konkrétním, ale máme třeba velkou iniciativu, což je návrh celního vybavení eh, v výši 2,3 miliardy eur, což by pomohlo jaksi federalizování věci a pokud můžeme mít unijní přístup k téhle věci, určitě by to napomohlo i standardizaci. Takže my už nyní se snažíme nalézt způsoby, jak tohle realizovat. Myslíme si, že by to dalo jakýsi impuls eh, pro to, aby lidi eh, na tom pracovali. Třeba ten eh, případ Selbet a Eurofix, Fisk, ehm, když poskytnete nástroje, máte dostatečnou pobídku, tak ty zprávy spolupracovat budou, ale je to těžký úkol, komplexní a musíme prostě tlačit na jeho řešení. Děkuji. Už nemáme mnoho čas, ale předám ještě slovo hm, paní předsedkyni. Mě by tedy zajímalo o tou Eurofisku, které země nespolupracují. A pak bych chtěla vědět, co komise dělá v oblasti infrastruktury, e, která se in, tedy financuje z Evropské unie e, nebo z rozpočtu Evropské unie. Takže jaké tam jsou e, rytmy kontroly a jak, jak to tedy probíhá, protože třeba u, u těch vybavení, tam samozřejmě máme třeba nějaké zařízení, které se používá třeba o pár let déle, než se původně předpokládalo dobrá. E, my jsme také navštívili třeba polskou hranici, bulharskou hranici, řeckou hranici, tam jsme také udělali určité zkušenosti. Děkuji. Thank you. I, I, I think, Chair, your, your, your point is well. Eh, děkuji. Správně upozorňujete tedy na otázku, jak pokračovat. A přesně tu si klademe je Zase příklad Selbet. V určité fázi to, co je snaha o koordinaci, se musí stát jakýmsi životním faktem. Eh, takže Zřejmě je potřeba mít nějakou strukturu na evropské úrovni, která bude permanentní a to vychází z té studie, kterou máte k dispozici. Jsme na to upozornili, upozorňujeme na to už několik let. I co se tedy týče využívání informačních systémů, informačních technologií, eh, tady vlastně jde i vlastně z druhého stupně centralizace IT. Mm, ono, tady potom samozřejmě máme také množstevní jakési úspory, které eh, z toho můžeme získat. A potom eh, otázka role různých aktérů, různých hráčů. Eh, ty kroky v posledních letech, jak se nebyly úplně, mm, nevedly ke konkrétnímu závěru, to znamená, nic jsme z toho přesně nevyvodili. Vy jste ještě se ptala na Eurofisk. a nemohu jmenovat konkrétní členské státy, ale můžu vám poskytnout uh, jakýsi plný seznam. Uh, v dohledné době. Děkuji. Takže než uzavřeme tenhle, mm, tuhletu část programu, tak já vám všem děkuji za eh, vaše příspěvky, děkuji autorům studie. Mm, je to opravdu kvalitní práce, eh, hloubková analýza, eh, já, tady samozřejmě jde o otázku spolupráce, o, otázku, o, o ochotu k spolupráci a um, to, jak se to bude implementovat. Já mám ještě poslední otázku a to se týká technologií. Všichni víme, že máme problém v případě Brexitu. Tam eh, takzvaný backstop, jakási pojistka eh, pro irskou hranici. A když jste hovořili o těch technologiích, které se v tuhle chvíli používají a také které se připravují, Myslíte si, že v dohledné době tady bude možné, ne určitě ne v, v, v, v počtu dní, ale spíše let, že tady budeme schopni nějakým způsobem vyřešit problematiku hranice mezi Irskem a Severním Irskem. Ve chvíli, kdy tedy eh, nebude členem Eh, Evropské unie. To znamená, dokážeme nějakým způsobem nalézt řešení, aby tam nemusela být fyzická hranice. Ano, velmi dobrá otázka. Já si myslím, že technologicky by to mělo být možné. Je tam celá řada motorů, nejenom tady v tomhle území prostoru, ale i jinde, kde ten screening lidí, hrozeb musí proběhnout bez fyzické bariéry. Rychlý příklad. Na hranicích vidíte, jak lidé stojí ve frontě, aby prošli bezpečnostní kontrolu. Pokud by to bylo eh, někde eh, v otevřeném prostoru, tak to by v podstatě byl, eh, byl jakýsi cíl sám o sobě. Takže tam, kde se lidé pohybují, tam samozřejmě jde také o sdílení údajů mezi eh, těmi zeměmi, kterých se to týká a eh, taky tam jde o legislativní rámec, který už tady byl zdůrazněn. To znamená, jaká údaje, jaké údaje se budou sdílet a jakým způsobem. Děkuji mnohokrát. Já na závěr eh, také poděkuji všem účastníkům Děkuji tedy všem řečníkům všech panelů. Mnohokrát vám děkuji a nashledanou. Ano, mnohokrát děkuji. Tím uzavíráme tento bod na pořadu jednání a e, určitě budeme tedy pokračovat v tomto e, rozhovoru. Bylo to opravdu velmi zajímavé. Děkuji za aktualizované informace. E, ten, kdo tedy samozřejmě také nespolupracuje na tom Eurofisku, víte, že mě to zajímá. Ehm, já třeba vím, že, že tam patří Německo a možná hejáci další a obvyklí podezřelí teda a pokračujeme dalším bodem na pořadu jednání. Doufám, že dosáhneme taky eh, klidu v sále. Eh, já eh, nyní srdečně vítám kandidáta, rumunského kandidáta na člena určitního dvora. Ještě si přece jenom chvíličku počkáme, až se eh, v sále tedy eh, znovu nastolí klid.